hodiny a potom od 3 hodin eh, do 7 hodin a potom od 9 hodin do půlnoci. Eh, všichni máte k dispozici program, kromě toho je tento program také na parlamentním webu. Teď eh, přeruši jednání a přeji vám všem dobrou noc.